Good morning, dear colleagues. Let's start our... Dobré dopoledne, vážení kolegové. Dovolte mi, abychom začali naši schůzi. A je tady problém s dopravní zácpou, takže na předsedu předsedkyně počkáme. Ale pustíme se do našeho programu. Jedná se o dosažení skutečné území sociální a hospodářské soudržnosti v Evropské unii podmínkou sine qua non globální konkurenceschopnosti. Takže dovolte mi, abych předal slovo panu zpravodaji, panu Luhanovi, prosím. Eh, Mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že je velice významné, že věnujeme vysokou pozornost eh, ekonomické soudržnosti spolu se sociální a územní soudržností. V této zprávě bych chtěl odpovědět na otázku, která je obsažena v samotném názvu této zprávy. To znamená, je skutečně dosažena územní sociálně hospodářská soudržnost v Evropské unii, je to tedy podmínka sine qua non globální konkurenceschopnosti. Zaměřuji se na výhledy růstu konkurenceschopnosti v Evropské unii a chci zdůraznit úlohu, kterou se hrává právě politika soudržnosti v tomto kontextu. Myslím si, že globální konkurenceschopnost Evropské unie se může zvýšit. Měly by interní politiky eh, připraveny a nastaveny tak, aby podpořili toto úsilí, musíme se sami sebe zeptat, jakým způsobem by mohla být Evropská unie konkurenceschopnější v, Evro- v globálním kontextu a jaké jsou velké otázky, před kterými stojí naši občané. Když se podíváme na dopady stávající evropské ekonomické krize, tak eh, budeme stát před eh, velkými výzvami i v budoucnosti. Budeme stát před výzvou globálních eh, klimatických změn, energetických otázek, kde potom stárnutí obyvatelstva. Všechna tato témata jsou obsažena ve strategii 2020. Abychom minimalizovali negativní dopad eh, na naše občany, tak se musíme zaměřit na úlohu regionu. Jak je můžeme podpořit? Abychom dosáhli cílů ve strategii 2020, musíme pochopit, že začínáme na různé úrovni rozvoje, když se tedy podíváme na jednotlivé evropské regiony. Musíme si stanovit reálné cíle na základě reálné situace, na základě konzultace se zainteresovanými stranami, ať už reprezentují jakoukoliv úroveň zprávy nebo samozprávy. Má zpráva se skládá ze čtyř částí, jak jste jistě viděli. První část se týká obecných eh, otázek spojených eh, s konkurenceschopností v globálním kontextu. Druhá část eh, se zabývá územní soudržností a dopadem evropských politik na tento aspekt. Třetí část se zabývá otázkou potřeby maximalizovat dopad politik soudržnosti, abychom zajistili větší konkurenceschopnost. A čtvrtá část se zabývá myšlenkou období po roce 2013, co se týče politiky soudržnosti. Tento dokument byl sepsán pomocí určitých informačních zdrojů, které jsou uvedeny na úvodu návrhu mé zprávy. Ekonomické Světové fórum to byl důležitý zdroj informací, najdete tam i jiné zdroje, které se zabývají konkurenceschopností a nyní čekáme na index, který vydá Evropská komise, který se zabývá konkurenceschopností, který je založen na stejném základě, je tedy vypočítán stejně jako globální index konkurenceschopnosti. Zpráva OECD je skutečným zdrojem pro sepsání této zprávy, ale vzal jsem v úvahu skutečnost, že ne všechny členské státy Evropské unie jsou také členy OECD. Aby Evropa byla konkurenceschopná v zahraničí, v globálním kontextu, musí být zcela jistě silná interně. Velká otázka tedy zní, jak toho dosáhnout. Návrh činí několik konkrétních návrhů. Dovolte mi, abych jenom stručně uvedl několik z nich. V první řadě bychom měli zajistit stejný standard, stejnou kvalitu života našim evropským občanům. Měli bychom se zaměřit na regiony, měli bychom být vstříc jejím potřebám, měli bychom maximálně využít jejich lokálního potenciálu, jejich lokálních zdrojů a měli bychom se zaměřit také na vývoj a výzkum na regionální úrovni. A při implementování politiky soudržnosti musíme dosáhnout konkrétní, to je zcela základní. Pokud by selhala politika soudržnosti, tak eh, globální konkurenceschopnost Evropské unie by byla také naší prohrou. Musíme se podívat nad rámec našich hranic v kontextu této otázky. Čili ekonomická soudržnost je zcela základní pro všechny naše občany. Musí mít přístup ke všem nejrůznějším infrastrukturám, službám, které vycházejí z konkrétních rysů daných regionů a to musí být nedělnou součástí politiky soudržnosti. Tato politika může zajistit skutečnou změnu v rámci ekonomické globální konkurence. Od roku 2006 Evropská komise vede strukturovaný dialog s Čínou a poté o rok později tento dialog zahájila s Ruskem. Tato politika soudržnosti musí být tedy maximalizována, ale otázka zní, jak dosáhnout maximálních výstupů a výsledků této politiky. V první řadě musíme zjednodušit implementační postup Eh, v případě projektů, které jsou financovány ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti, musíme také zvýšit kvalitu, musíme věnovat větší pozornost partnerství a musíme také zvýšit institucionální kapacity. V neposlední řadě hrubý národní produkt je hlavním indikátorem při přidělování fondů eh, ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Ty největší výzvy, před kterými stojí naše regiony, jsou integrální součástí politiky soudržnosti. Tato politika je skutečně klíčovou politikou pro celou Evropskou unii. Pochopitelně každá ka, oblast, každý region může různě uh, reagovat na danou situaci. Když se například podíváme na klimatické změny, tak klimatické změny musí být řešeny pomocí eh, komplexního řešení. A zde je tato politika zcela zásadní. Co se týče decentralizace, v rámci jednotlivých členských států může posílit pravomoci regionu, aby lépe reagovali na dané výzvy a může také zvýšit administrativní kapacity a umožnit regionům řídit, eh, spravovat vyšší procento evropských fondů v budoucnosti. To znamená, že evropští občané budou mít možnost eh, využít eh, výsledků této politiky. Přístup k infrastruktuře, jakékoliv infrastruktuře, sociální, vzdělávací, v oblasti vývoje, rozvoje, dopravy a tak dále. Tento přístup umožní evropským občanům, aby mohli plně dosáhnout svého rozvojového potenciálu. Regionální místní trendy budou ovšem dány konkrétní situací, která panuje v jednotlivých regionech, v jednotlivých oblastech a to by mělo přinést přidanou hodnotu a z hlediska rozvoje by opět to mělo zvýšit potenciál. Ten potenciál tam existuje, měl by být využit ve prospěch našich občanů a to můžeme zajistit pomocí sociálních dopadů, které budou buď rychlejší nebo pomalejší, ale které zcela jistě budou mít kýžený účinek. E, tato politika zobrazuje skutečně naše hodnoty. Abychom je mohli dále podporovat, musíme spojit naše síly a to z dlouhodobého hlediska. Vážení kolegové, pochopitelně můžeme zlepšit, nebo mohu já zlepšit návrh své zprávy. Jak vidíte, samotný název eh, se zabývá velice obšírným tématem. Chtěl jsem udělat eh, nejdříve takové obecné poznámky a potom se zaměřit na konkrétní oblasti, kde jsem učinil konkrétní návrhy, abychom dále přidali hodnotu naší politice soudržnosti. Jsem otevřený veškerým poznámkám, dodatkům k mému návrhu, pozměňovacím návrhům a pochopitelně tento dokument, který se snažíme vypracovat, se týká politiky soudržnosti. Tento dokument může nastavit jasný směr, jasný trend pro evropskou exekutivu, abychom zajistili pozitivních účinků, tak musíme především brát v potaz naše občany a tedy jaké výhody jim tato politika může přinést. Takže se těším na vaše poznámky, na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Okay, thank Děkuji mnohokrát. Takže nyní jsme zahájili rozpravu k této zprávě. Pan Van Nistelrooy, prosím. Děkuji. Děkuji za tento návrh zprávy. Mám trochu problém s názvem, protože měl jsem pocit, že cílem této zprávy bylo zda v oblasti světové rostoucí konkurenceschopnosti bychom mohli udělat ještě o něco více. A podobně jako zpravodaj si myslím, že je možné to doplnit a jsem připraven k tomu přispět. Mohli bychom uvažovat o dokumentu vypracovaném komisí. Bylo to v roce 2006, pokud se nepletu. A tehdy finský premiér se zabýval otázkou, v které oblasti Evropa je zvláště výkonná, kde vyniká. A těchto tato odvětví samozřejmě stále více podléhají světové konkurenci. A my víme, že bude třeba řešit celou řadu otázek. Můžeme se právě inspirovat tímto dokumentem z roku 2006. A kromě toho bych chtěl zdůraznit lidský faktor. Nacházíme se v přechodném období. Konstatujeme demografický ústup. A to je z hlediska konkurenceschopnosti velmi důležité. V Indii například je vyškoleno více inženýrů, techniků než v celé Evropě. A pokud dnes mohou podniky vlastně se usazovat kdekoliv bez problémů, tak bychom se k tomu měli vyjádřit. Existuje Lisabonská smlouva, politika soudržnosti. A tudíž bychom měli disponovat větším výhledem. Dívám se na doporučení, které sahají za horizont 2013. Tam bychom se měli soustředit na konvergenční regiony a pro ty ostatní regiony spadající do cíle 2 a také regiony cíle 3. Máme určité zkušenosti v této oblasti. Víme, že dohody mezi Unii a Brazílií, pokud je o výměnu vědomostí, existují. A víte, že včera v koordinační skupině pro politiku soudržnosti jsme odsouhlasili eh, text, budeme o tom ještě dnes hovořit. A myslím, že bychom to také mohli využít eh, každopádně pro tu poslední kapitolu. A jsem naprosto připraven se podílet na úvahách a také přednést eh, návrhy, abychom ta doporučení konkretizovali abychom zejména odpověděli na otázku, která je v názvu. Ta otázka mě skutečně fascinuje. Hovoříme o globální konkurenceschopnosti, výborně, ale které to jsou ty klíčové faktory a vlastně co se děje okolo nás? Svět se mění, svět se vyvíjí. A možná bychom se mohli inspirovat eh, zprávami OECD, které jsou velmi kvalitní. Děkuji. Thank you. Frau Schroeder, bitte schön. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Já zde hovořím jménem Jean-Paul Goze, který se omlouvá, že přijde poněkud později. Je tam několik bodů, které, kterým se písemně vyjádřil, a to první je, že konstatoval, že tato zpráva hovoří o infrastruktuře jako prostředku pro konkurenceschopnost regionu. Myslím si, že by to, to, tomu tak není pro většinu regionů, pro některé samozřejmě ano. Dávám zapravdu kolegovi von Nisterojovi, že bychom to, co se píše v analýze Evropa 2009, ta strategie ukazuje, že konkurenceschopnost jde ještě dále nad rámec tady tohoto. Týká se to také e, vědy a výzkumu, vytvořit určitou centrálu, ústředí pro konkurenceschopnost, investice by se měly vynakládat do udržitelného rozvoje, tak, aby se rozšiřovala eh, nebo posilovala konkurenceschopnost, tak, aby Evropa vlastně měla šanci také prodávat výrobky na globálním trhu. A jak bylo řečeno, konkurenceschopnost je pro některé regiony úzce spojen prostředkem pro infrastrukturu, ale pro jiné to tak není. Pokud se týká inovací a udržitelného rozvoje a produktů, které jsou udržitelné, tak to musí být rozhodující, protože to také vytváří pracovní místa a je to spojeno také s otázkami sociální soudržnosti, která také vlastně i v těch umožňují rozvoj v, ve všech regionech. To tam chybí. A druhý bod, co se týká odstavce 6, tak tam je pozitivní věc, pod to podporujeme. Co se týká víceúrovňového řízení, multilevel government, to vidíme jako možnost. Nicméně v odstavci 8 se navrhuje, aby se uzavřela aby smlouva mezi komisí, členskými státy, ale to už v roce 2002 nefungovalo. A tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby zpravodaj udělal určitou analýzu, proč to nefungovalo a ne řekl, to bylo úžasné a měli bychom to udělat znovu. To není správný přístup. A potom je tam ještě odstavec 11 ten se týká toho, o čem v současné době diskutujeme v souvislosti s pracovní skupinou. Zde se domníváme, že to bude obtížné, že protože diskuse ještě probíhají v současné době. Předložíme odpovídající pozměňovací návrhy, pozměňovací návrhy k tomu tak, aby vlastně docházelo k určité kombinaci HDP plus dalších kritérií, což by mělo přispět k lepší eh, politice soudržnosti a tak, abychom nezůstali pouze u těch stávajících kritérií. V každém případě předložíme odpovídající pozměňující návrhy. Děkuji. Herzlichen Dank, Frau Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla dost zvědavá, abych tak řekla, na tu zprávu, protože jsem si nedokázala úplně představit, co tam vlastně bude uvedeno. Já si myslím, že je velmi zajímavé to, co tam zpravodaj uvedl, ale byla bych si přála, abychom v jedné části, možná ještě takovou malou pátou část tam připojili a abychom tam jasněji uvedli, to by bylo důležité pro naše diskuze v příštích měsících, proč soudržnost v Evropské unii přispívá ke konkurenceschopnosti. Vyplývá to z úvah. Máme silné metropole, silné země, ano, nemusíme tam najít nic nového, ale je tam mnoho různých pojmů a ta zpráva by byla výborně vhodná k tomu, aby se jasně zdůraznilo, proč potřebujeme politiku soudržnosti pro celou Evropskou unii, abychom jasně podpořili konkurenceschopnost. Chybí mi tam totiž takový eh, kousek textu, týkající se udržitelného rozvoje, kde by se jasně uvedlo, že hospodářský rozvoj samotný také nemůže posílit konkurenceschopnost, nicméně že je to vlastně potřeba společný udržitelný rozvoj, tak aby ta konkurenceschopnost v Evropě byla trvalá, dlouhodobá a Myslím si, že bychom si ještě měli sednout a o tomto všem hovořit, jak bychom to mohli co nejlépe v té zprávě uvést. Myslím si, že toto by bylo dobré také s ohledem na to, co, o čem budeme hovořit na podzim s komisí. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát, Promiňte, omlouvám se, nepan pan ale paní Manesku. Až vám primul rând să-l uh, felicit. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poblahopřát panu Luhanovi k návrhu této zprávy, protože si myslím, že politika soudržnosti a konkurenceschopnost jsou dva klíčové prvky, které přispívají k budování Evropy a pochopitelně nemůžeme mít konkurenceschopnost, aniž bychom měli dobře rozvinutou politiku soudržnosti. Takže z tohoto důvodu pevně věřím, že tato zpráva by měla navrhnout velice konkrétní řešení. Měla by stanovit jasný směr, měla by stanovit jasné odpovědnosti členských států oproti Evropské komisi. Nyní, eh, když se podíváme na samotný text, tak pochopitelně politika soudržnosti vždy podporuje rozvoj a má vliv na celou řadu nejrůznějších problémů, před kterými stojí jednotlivé regiony. Ale já věřím, že tyto regiony se musí řešit integrovaným způsobem. Takže si myslím, že tento integrovaný koncept by měl být eh, zmíněn v daném textu a měl by být eh, dále rozpracovan. Také jsem si povšimla, že návrh zdůrazňuje důležitost infrastruktur v kontextu konkurenceschopnosti. Ano, skutečně infrastruktura jako taková je velice důležitým faktorem, ale není to jediný důležitý faktor. Já si myslím, že bychom měli vzít v potaz také další podobné faktory a mezi ně patří růst a zaměstnanost. Ve vztahu ke zvýšené výkonnosti jednotlivých regionů. Možná dalším faktorem by měla být míra absorpce, míra využití jednotlivých evropských fondů. V této zprávě bychom měli také zdůraznit důležitost rozvoje podnikatelského potenciálu Evropské unie a já bych to ráda také viděla v daném textu. Ráda bych zde viděla zmínku, že je zapotřebí podpořit podnikatelského ducha na místní i regionální úrovni, že je to zapotřebí pro vytvoření mezi regionální konkurenceschopnosti. Podle mého názoru by bylo také důležité zdůraznit důležitou úlohu, kterou sehrávají pilotní projekty, které se snaží řešit velké výzvy a také bychom měli najít správné zdroje financí pro takovéto pilotní projekty. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pan Piper, prosím. Já, děkuji schön, Herr Ano, děkuji, pane předsedo. Ta zpráva mě překvapila. Já si myslím, že zde máme příklad zpravodaje, jak někoho z nových členských států, kde jasně formuluje ty požadavky, možná trochu jinak než v ostatních příspěvcích. Já bych chtěl kolegovi ještě jednou říci, že bez infrastruktury, bez energií, bez komunikační infrastruktury, bez silnic není možný žádný regionální rozvoj. A tak proto to východní Evropa vidí asi tak, že je to základ. Samozřejmě to všechno musí být zohledněno, ale že je zde těžištěm infrastruktura v této zprávě, tak to považuji za oprávněné. Potom samozřejmě se tam dají přidat ještě další požadavky. Co se týká otázky ukazatelů, ten koeficient HDP, já jsem se zabýval. To je takový spíše ideologický ukazatel. Na regionální úrovni to má co dělat s region, s výkonností, ekonomickou výkonností regionu jako takových. To ale všem čistý ukazatel HDP podle mě něco jiného. Měli bychom také tam, ne, neměli bychom tam zapracovávat takovéto věci, ale zohlednit všechny ostatní a na konci dnešního dne bychom skutečně měli eh, mít vyvážený text. Měl bych otázku na zpravodaje ty globální, ty paušální eh, hodnocení regionu, na jaké úrovni by se za to měla nést odpovědnost. To jsem zcela nepochopil. Kdo by vlastně měl jako obsahově, politicky nést odpovědnost za rozdělování těch penězí, peněz. A potom ještě bych měl takové doporučení na závěr. Myslím si, že bychom měli prosadit silněji ten nástroj, o kterém hovořila také paní Manesku, to znamená certifikaci té administrativy, té zprávy určitou evropskou certifikaci, tak aby nemuseli probíhat celé ty hodnotící postupy, ale abychom na ně, v ně mohli mít důvěru, že skutečně e, budou do budoucna toto správně řídit. Děkuji. Děkuji, děkuji srdečně a dalším řečníkem je paní Lukašejevská. E, dziękuję e, bardzo. Ja mam takie trzy uwagi czy spostrzeżenia. Tutaj mm, Děkuji, Ja mam trzy Připomínky. Řada z vás hovořila o konkurenceschopnosti regionů v rámci Evropské unie. A přesto si myslím, že jde o světovou konkurenceschopnost. Ta je životně důležitá. O konkurenceschopnost celé Evropské unie. Ve srovnání eh, tato konkurenceschopnost abychom tedy mohli tuto konkurenceschopnost pozitivně srovnávat s ostatními regiony světa. A proto je regionální územní soudržnost klíčová. Já vítám zprávu kolegy Luhana i jeho přístup a jako předřečníci členové z nových členských států se dívají na tyto skutečnosti trošku jinak kdybychom měli pohlížet na konkurenceschopnost v rámci Evropské unie, dospěli bychom k zajímavým závěrům. Bez eh, financování infrastruktury a projektů v rámci infrastruktury e, země EU desítky by byly odsouzeny k eh, věčné zaostalosti. Pokud budeme zdůrazňovat udržitelný rozvoj, tak budeme schopni dosáhnout plné konkurenceschopnosti. Ale souhlasím s kolegy, kteří tvrdí, že je třeba investovat do inovačních odvětví v rámci ekonomiky, protože Evropská unie celosvětově potřebuje více investic do inovací. A také souhlasím s panem Van Nistelrojem. Skutečně existuje obrovský rozdíl mezi volbami v oblasti vyššího školství v Evropské unii a v Číně například. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Matila požádal slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych doplnil pár věcí a věřím, že nebudu opakovat to, co již zaznělo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Luhanovi za jeho odvážný přístup a za to, jak před nás předstoupil s velkou výzvou, s velkou otázkou, jaká bude úloha politiky soudržnosti v budoucnosti. Já jsem přesvědčen, že bychom měli za všech okolností zabránit omylu minimalizace úlohy politiky soudržnosti. To má historický význam. Politika soudržnosti má zejména vyřešit nevyváženost, která existuje mezi různými částmi Evropské unie. Jako já, pan Luhan pochází ze země Evropské unie, kde ještě zbývá mnoho práce. A úloha, kterou se hrává infrastruktura, je klíčová. To, to sdílím s panem Luhanem. Dopravní infrastruktura je zásadním problémem pro nové členské státy na východě Evropy. A je hořkou ironii, že mohu dokonce říci, že jediným způsobem dopravy, kdy je rychlost přepravy stejná, je letecká doprava, ale průměrná rychlost, když se budete posouvat na východ, bude u všech ostatních druhů dopravy klesat. Jako zástupce východního členského státu chci věřit, že bude zachována funkce politiky soudržnosti, právě pokud jde o rozdílné úrovně rozvoje, které by měly mizet. Zpráva se také týká významné otázky snížení administrativní zátěže, pokud jde o řízení jednotlivých fondů. Stále častěji projednáváme případy, kdy regiony, případně celé země, opouštějí myšlenku využívat evropských fondů právě proto, že administrativní zátěž je příliš vysoká. Mohu uvést nedávný příklad francouzského regionu, který takto postupoval. A proto si myslím, že je velmi důležité, abychom nalézali efektivní řešení aby bylo jednodušší pro žadatele mít přístup k finančním prostředkům. Také hovoříme o, regionální diverzitě a potenciálu jednotlivých území. Domnívám se, že máme velmi cené zdroje, které zatím nejsou využívány. A závěrem bych chtěl říci ještě jednou, že si vážím přístupu zpravodaje k politice soudržnosti. A také sdílím jeho názor, že musíme bojovat s rozdílnostmi mezi evropskými regiony. Evropa musí být homogenější pokud máme vést ve světě. Děkuji. Thank you very much, because nobody from the commission is... Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu, že nemáme zástupce komise, tak bych na závěr rád předal slovo panu Luhanovi. Prosím, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, jsem si jist, že spolu se nám podaří dosáhnout vysoce kvalitní zprávy, která se bude zabývat budoucností politiky soudržnosti. Chtěl bych vám všem poděkovat za veškeré poznámky, které jsou nezbytné, jsou velice konstruktivní, abychom tuto zprávu vytvořila, zajistila, aby to byl skutečně užitečný dokument. Několik poznámek. Nejdříve samotný název. Tento název je opravdu trochu složitý, je možná příliš dlouhý, zohledňuje velice obecnou realitu. Když si ten název přečtete, tak možná nevíte, co můžete od zprávy očekávat. Jak říkal pan, pan Nisleroy, rád bych viděl konkrétní návrhy, jakým způsobem bychom se mohli mobilizovat na globální úrovni první řadě si myslím, že tato zpráva by měla zdůraznit, co má dělat Evropská unie, aby byla silnějším hráčem z globálního hlediska. A pan Matula říkal, že v první řadě bychom měli být silní v tom, abychom si doslova uklidili na svém vlastním dvorku. To znamená, abychom si udělali pořádek v Evropské unii a abychom mohli čelit sociální, ale tedy i globální konkurenceschopnosti. To můžeme zajistit, pokud budeme mít znalostní ekonomiku, pokud budeme investovat do nejrůznějších typů infrastruktur, pokud také odstraníme veškeré nesrovnalosti, které v této oblasti existují, pokud budeme také podporovat úsilí k vytvoření rovného spravedlivého trhu práce na úrovni Evropské unie. Ale když se podíváme například na vzestup Číny nebo Indie, tak pan Vistelroj eh, tvrdí, že během jednoho roku Indie bude mít více absolventů inženýrských oborů, než tomu je v Evropě. Ale jak to tedy chceme řešit? Co budeme dělat v Evropské unii máme téměř 500 milionů obyvatel, což je o poznání méně než v Indii. Takže co budeme dělat, abychom mohli udržet krok s Indií? Protože oni pochopitelně neusnuli na Vavřínech. Je to země v ohromném růstu a během 10-15 let možná Indie bude skutečně diktovat další vývoj v oblasti ekonomiky pro celý svět. Takže si myslím, že Úroveň Evropské unie je nesmírně důležitá. Hlavně musí vyřešit rozdíly, které panují mezi našimi jednotlivými regiony. Hovoříme o takzvané konvergenci našich regionů. Ať se nám to líbí nebo ne, tak se musíme přiznat, že cíle, které jsou stanoveny především pro nové členské státy oproti cílům, které byly stanoveny pro západní státy Evropské unie, nejsou stejné. Jsou rozlišné, protože se nacházíme na různé úrovni vývoje. Když se bavíme o rozvoji Evropské unie, tak většinou okamžitě dodáváme, že toto další rozšiřování je založeno na společných hodnotách. Nyní musíme hovořit o ekonomické konkurenceschopnosti. Toho můžeme dosáhnout pomocí rozšíření trhu a také pomocí výzkumu a rozvoje. Musíme eh, vymyslet lepší motory pro naše auta, lepší design pro naše automobily, čili musíme zvýšit globálně prodej našich automobilů, abychom zvýšili naši konkurenceschopnost. Mezi roky 2007 až 2014 se Evropská unie rozšířila o 12 nových členských států. Snažíme se vytvořit společný jednotný trh, společné obecné plány, abychom zvýšili celkově naši konkurenceschopnost a to přináší svá pozitiva, ale i negativa. A nyní poprvé nám říká Lisabonská dohoda, že bychom se měli podívat nad rámec Evropské unie. Neměli bychom se zabývat pouze různou úrovní konkurenceschopnosti v rámci Evropské unie, ale měli bychom se také podívat na to, co udělat pro to, abychom byli více konkurenceschopní oproti Číně, Indii nebo USA. Čili to je ta zcela zásadní změna. Co se týče infrastruktury, který je základním prvkem eh, v oblasti rozvoje, pokud bychom neměli energetické infrastruktury, telekomunikace a tak dále, pokud bychom neměli soudržné infrastruktury, tak eh, nemáme skutečné politiky soudržnosti. To je důvod, proč v první řadě musíme řešit tyto problémy pokud chceme být globálně konkurenceschopní. Co se týče vztahu mezi regiony, národními vládami a Evropskou unii, všichni říkáme, že Evropská strategie 2020 bude Evropou regionu. V takových zemích, jako je Británie, Francie, Německo, tam se alokace vytvářejí na základě plánu regionálního rozvoje, který je projednáván s Evropskou komisí. Tyto plány jsou i předkládány. Chceme eliminovat nadbytečnou byrokracii. Musíme zajistit, aby veškeré implementační termíny pro jednotlivé projekty byly splňovány a to zvýší určitě úroveň našeho rozvoje. Navíc jsem přesvědčen, že zde v Bruselu nebo někdo, kdo zastupuje vládu v jednotlivých členských státech, máme dobrou představu o potenciálu jednotlivých regionů. Máme stejně dobrou představu jako samotní zástupci daných regionů. Pokud si řekneme, že některý region má, dejme tomu, konkrétní určitý potenciál, tak bychom měli tento potenciál také podpořit aby se mohl dále rozvíjet a tím dosáhneme lepších výsledků. Například víme, že Německo je vynikající zemí, co se týče výroby automobilů. Měli bychom tedy podpořit německé automobilky. Víme, že východní Evropa potřebuje více infrastruktury, tak se zaměřme na další rozvoj infrastruktury ve východní části Evropské unie. Ale obecným cílem musí být že budeme vytvářet nová pracovní místa a budeme čím dál tím více globálně konkurenceschopní. Paní Králová říkala, říkala udržitelnost. To znamená, že musíme uvažovat z dlouhodobého hlediska, co se týče této politiky, čili nesmíme podporovat příliš krátkodobé cíle. A z tohoto důvodu tato zpráva několikrát zmiňuje právě to slovo kontinuity, to znamená kontinuity mezi cíly, které byly stanoveny jednotlivými členskými státy a celou Evropskou unii. Existuje určitá finanční struktura, která je stanovená na evropské úrovni, projekty, které mají pozitivní účinky a tyto dobré pozitivní projekty by měly pokračovat dál. Teď hovořím o ekonomických výhodách, o rozvojových výhodách, které přispějí dalšímu rozvoji daného regionu. Čili tato zpráva by se jasně měla změřit na alokaci evropských fondů po roce 2013, jakým způsobem tyto fondy budou rozdělovány a musíme zajistit, aby Evropský hrubý národní produkt byl jedním prvkem. Dále musíme brát v potaz regionální specifičnost, to je druhé kritérium, a také musíme vzít v úvahu vytváření pracovních míst, a to jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Prosazování hlavních projektů, zásadních projektů. Pokud chceme dosáhnout vyššího účinku z ekonomického hlediska, tak musíme najít odvahu pro prosazování velkých projektů. Má zpráva nedává odpověď asi na tuto otázku, ale pokusme si odpovědět. Otázka zní, kdo by měl nést tuto odpovědnost. Jsou to národní vlády, evropské instituce. Můžeme ovlivnit tento vývoj můžeme dát odpověď tím, že budeme vytvářet konkrétnější politiky soudržnosti? Je to otázka. Bavme se o tom a snažme se najít na tuto otázku odpověď. Co se týče prosazování podnikatelského ducha, tak já si myslím, že to je zcela zásadní věc, protože i když budeme mít fungující místní regionální samozprávu, tak nám to bude téměř na nic, pokud nezapojíme ty hlavní ekonomické hráče, kteří působí v jednotlivých regionech. Velké podniky nebo deset velkých podniků, společností může zajistit a vytvořit určitý potenciál v nějakém regionu a tohoto hlediska je tedy důležité, abychom tyto hráče stimulovali, abychom je zapojili, zaangažovali. Chtěl bych poděkovat panu Píprovi za jeho názory, pochopitelně zástupcem západu evropské země s vynikající infrastrukturou. Chtěl bych mu poděkovat za jeho poznámky, protože si uvědomuje, že zde existuje potřeba rovnováhy. Je zapotřebí, aby infrastruktury v rámci celé Evropské unie byly náležitě, rovnoměrně vyvinuty, abychom mohli celkově dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti. To je zcela zásadní, hovořím teď ze své vlastní zkušenosti. Pracoval jsem pro jednu německou firmu, která eh, hledala nové investiční příležitosti, měli seznám 30 kritérií a tento seznam používali proto, aby si eh, rozhodli, kam budou investovat. Potom měli seznam 20 kritérií, kde uh, hledali, pomocí kterých hledali konkrétní město, do kterého investovat. A druhé kritérium byla infrastruktura neboli přístupnost do daného místa. Měli jsme seznam tří míst a konečným vítězem bylo místo s nejlepší infrastrukturou, i když možná bylo méně konkurenceschopné z jiných hledisek, tak eh, v tomto případě právě ten, ta možnost přístupu bylo zcela zásadní. A toto město získalo více než 300 milionů euro během dvou let. To byl ten investiční přínos. A naopak eh, ty dvě další města přišly o tuto příležitost, protože jejich infrastruktura nebyla tak dobrá jako v případě daného vítěze. Tento příklad, eh, možná jenom takovou ilustrací, proč dávám takový důraz na infrastrukturu. Protože to je ohromná příležitost. To je velká příležitost pro region a dává to příležitost obyvatelům v daném regionu nebo v daném městě. Kdo by tedy měl být odpovědný za dané investice. Mám svůj vlastní názor, svoji vlastní vizi a měl by být úplně upřímný. Všichni jsme určitým produktem nějakého politického systému. Pokud máme srovnat politické administrativní systémy, které existují v rámci Evropské unie, tak vidíme ohromné rozdíly. Ať se nám to líbí nebo ne, je to realita chceme to propojit eh, s politikou soudržnosti, to je další otázka. Nicméně politický systém, který existuje v dané zemi, vede k tomu, že každé čtyři roky máme novou vládu. Jsou tam vlády, které fungují dál nebo padnou a ty eh, prosazují určité jednotky řízení. A politická barva určitých eh, regionů, oblastí může být odlišná od politických barev v jiných zemích. Pokud budeme pojit tyto fondy s politickými změnami v daných regionech, tak výsledkem toho může být, že některé regiony dostanou méně peněz, protože nebudou jak si vyhovovat té dané politické barvě, která tam vládne. Čili musíme v první řadě jasně stanovit odpovědnosti co se týče celkových regionálních investic. Musí to být eh, po dohodě s regionálním plánem, který byl vytvořen, který byl také schválen ze strany Evropské unie, ale pak se tedy vyhneme této možné hrozbě. Tímto zajistíme, že politické administrativní faktory nebudou schopny nějak ne, především negativně ovlivnit eh, způsob eh, rozdělování finančních prostředků. Někdy místní představitelé jsou slabí, komunální politici nemají příliš eh, mnoho kompetencí v určité oblasti, nejsou dostatečně ambiciozní. Znamená to tedy, že potom ten daný region by trpěl kvůli tomu, že tam nejsou kompetentní političtí představitelé. Já si myslím, že tato odpovědnost by měla být jasně stanovena. Regiony, čili místní samozpráva, národní a komise. Čili měli bychom mít eh, strategický plán rozvoje pro regiony. Ten by se měl projednat na evropské úrovni, protože tímto způsobem Evropská unie bude mít jasnou představu o rozvojových trendech v Evropské unii a pak budeme mít jasné kritérium nebo jasná kritéria, která bude vést k prosazování politiky soudržnosti, konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst. Tímto způsobem budeme silnější z ekonomického hlediska a to mnohem rychleji a budeme schopni čelit Rusku, Číně, Indii a budeme mít k dispozici lepší ekonomické zbraně a nástroje. Konkurenceschopnost musí být ještě více zdůrazněna v této zprávě. To jsou myšlenky, které zde zazněly, já s tím plně souhlasím. Také jsem vzděláním ekonom, podporuji to, protože si uvědomuji, že konkurenceschopnost vede k vytváření pracovních míst. A pokud regiony, privátní hráči si budou zároveň konkurovat, tak nebude docházet k vytváření nových eh, pracovních míst. Čili politika soudržnosti by měla mít své náležité místo. Věřím, že politika soudržnosti má za sebou skvělou minulost a má další potenciál rozvoje. Pokud budeme uplatňovat přísná kritéria, pokud budeme brát potaz jak silné, tak slabé stránky regionu jednotlivých zemí a pokud se stanovíme jasný cíl, to znamená čelit velkým ekonomickým velmocem ve světě, to znamená Číně, Indii a USA. A pokud si stanovíme cíl, že těchto výsledků chceme dosáhnout co možná nejdříve. Opět jsem otevřen veškerým poznámkám, pozněvacím návrhům. Věřím, že budeme mít konstruktivní diskusy v případě jednotlivých pozněvacích návrhů a chtěl bych moc poděkovat za veškeré vaše příspěvky. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. Když jste vyhlásil, že jste připraven přímo pozměňovací návrhy, Termín pro pozdňující návrhy je stanoven na 28.6. do 12 hodin s cílem hlasovat na jednání výboru Regi 13.7. a v plénu by to mělo být na druhém plénu v září. A nyní se vracíme k bodu 9. Řádná zpráva v rámci regionální politiky EU postupy podpory a kontroly ze strany Evropské komise. Spravodajka paní Manesku má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat stínovým zpravodajům a všem dalším kolegům, se kterými jsem se sešla, se kterými jsem konzultovala při přípravě této zprávy. Rovněž jsem konzultovala s asociací měst Evropské unie, s asociací malých a středních podniků, s zástupci výboru regionů. Chci jim všem poděkovat. A ujišťuji vás, že jsem se snažila vzít v úvahu jejich stanoviska a zapracovat jejich návrhy do této zprávy v maximální míře. Pokud je o návrh zprávy, jak už jsem uvedla, jsem přesvědčena, že efektivní uplatňování evropských politik závisí do značné míry na způsobu, jak tyto politiky jsou koncipovány a rozpracovány a také na schopnosti realizace na místní a regionální úrovni. Vícestupňová zpráva je významným prvkem politiky soudržnosti a aktivní zapojení eh, místní a regionální zprávy již eh, na předlegislativní úrovni je velmi důležitá. A stejně důležitá je analýza sdíleného řízení tedy odpovědnost náležející jednotlivým úrovním místní zprávy od té nejvyšší, od úrovni EU až po místní zprávu. Tedy úloha místní a regionální zprávy na předlegislativní úrovni je velmi důležitá, protože tyto úrovně zprávy znají nejlépe situaci v místě a výsledky politiky jsou následně pozitivní. Pokud je o horizontální i vertikální aspekty vícestupňové zprávy, spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi státní zprávy a spolupráce s ekonomickými subjekty a účastníky procesu jsou velmi důležité, pokud stojíme o integrovaný přístup a efektivní spolupráci u těchto politik. Kromě toho vícestupňová zpráva umožňuje lepší využívání potenciálu územní spolupráce a proto jsme byli přesvědčeni, že je užitečné nabádat členské státy, které zatím tak neučinili, aby se snažili o dosažení těchto cílů. A Nabadali jsme také komisi, aby přispívala k eh, inf- výměně informací. Jsme přesvědčeni, že integrovaný přístup u, in- u regionální politiky je mnohem efektivnější, pokud o výsledky pro příjemce. A v budoucnosti tento přístup by měl být povinný pro místní a regionální orgány. Jsem k tomu, že členské státy sehrávají klíčovou úlohu u konsolidace výsledků práce místní a regionální zprávy, pokud jde o celoevropské projekty, navrhuji a doporučuji, abychom měli metodiku regionálního rozvoje opřenou o regionální partnerství, zejména u projektů, které se zabývají přezraničními záležitostmi. Měli bychom mít společnou definici koncepce partnerství a nabádám komisi, aby předložila takovou definici, aby partnerství s místními a regionálními orgány mohla vznikat. Také nabádáme komisi, aby zajistila, že tato zásada bude dodržována a aby byla nápomocna při šíření usvědčených eh, postupů. Další součástí řádné zprávy politiky soudržnosti vychází z nedávných změn obecného nařízení a nařízení pro Fond regionálního rozvoje. To jsou významné kroky, avšak eh, pokud je o proces zjednodušení, ten by měl pokračovat po roce 2013. A není to vždy pouze dopadem ekonomické krize, ale také v zájmu dalšího rozvoje této politiky. Rovněž bychom se měli snažit eh, zmírnit eh, zdrženlivost některých eh, sociálních partnerů, pokud jde o přístup k evropským fondům. Členské státy by měly zlepšit svou schopnost pomáhat místně regionální správě a příjemcům politik. To jsou klíčová opatření. Pokud dlouhodobě chceme dosahovat politiky, které budou zaměřeny na výsledky, politiky, které se budou lépe aplikovat a které přinesou viditelnější výsledky pro jednotlivé zúčastněné subjekty. Takový přístup podle mého soudu přispěje k poklesu chybovosti, zejména co se týče nespůsobilých eh, výdajů a veřejných zakázek. A proto navrhuji, abychom měli školící programy pro subjekty, které zajišťují monitoring těchto skutečností. A Evropská komise by měla zajistit, že tyto školící programy jsou pořádány v každém členském státě a také, že místní a regionální subjekty budou zapojeny do těchto školících projektů. Podporuji pokračování projektu Erasmus pro zástupce místní a regionální zprávy. Mělo by to být však řešeno praktičtěji, mělo by to být zaměřeno na zprávu evropských fondů. A samozřejmě to bude vyžadovat eh, významné finanční krytí a partnerství s výborem regionu, abychom zdokonalili naši vazbu na místní a regionální zprávu, pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti. Tak tam si myslím, že zásada stupňové zprávy by měla být uplatňována na všech úrovních eh, naplňování strategie EU 2020 abychom zajistili, že orgány místní a regionální zprávy si přivlastní výsledky této politiky a také kroky, které k tomu povedou. Chci ještě jednou poděkovat eh, stínovým zpravodajům za jejich příspěvek. Až jsem si jistá, že budou podány pozměňovací návrhy. A jsem eh, plně připravena je vzít v úvahu. Děkuji za návrh pana Stavrakakise. Co se týče rozšíření rámce, což je uvedeno v návrhu zprávy, měli bychom odkazovat na všechny regiony Evropské unie, a nikoli pouze na ty, které jsou zastoupeny ve výboru regionu. A také co se týče technické pomoci poskytované Evropskou komisí, domnívám se, že to dobrá myšlenka. Neodkazovat pouze a výlučně na nových 12 členských států, ale odkazovat na všechny členské státy. Děkuji vám mnohokrát a těším se na vaše stanoviska. Děkuji. Thank you very much indeed. děkuji. Má někdo nějakou poznámku? Prosím. Wenn, wenn sonst niemand... Když nikdo, tak si vezmu slovo. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za dobrou spolupráci. Já jsem stínová zpravodajka za frakci Zelených, vedli jsme eh, rozhovory. Děkuji také za dobrou, vynikající předlohu. Já jsem řekla již v těch rozhovorech, že jediné, co mě trošičku chybí, je role občanské společnosti. To by se mělo ještě doplnit a potom otázka transparentnosti, ale jinak ty zásadní otázky se tam skutečně byly tam zachyceny. Ještě bych měla možná dodatečnou otázku otázku, co říkal pan Pípr ohledně certifikace. Já jsem nikde neviděla tu otázku certifikace ve vaší zprávě a také bych byla ráda, kdyby Nedivila bych se, kdyby komise vyžadovala určitou certifikaci na komunální úrovni, takže by bylo možná dobré to zapracovat také do vaší zprávy. Děkuji, srdečně děkuji. Jako stínový... Eh, stínový zpravodaj bych chtěl poblahopřát paní Manesku ještě jednou skutečně odvedla skvělou práci, protože zdůrazňuje význam více úrovňové zprávy a řízení, což je důležité pro regionální politiku na místní úrovni a navrhuje určité způsoby nejen pro budoucí programovací období, ale v daném období. Já si myslím, že tato zpráva zahrnuje velice významné aspekty, může zlepšit zprávu eh, a řízení fondů v, obl- v oblasti soudržnosti a zaměřuje se na slabiny i silné stránky těchto politik. Mám jenom dvě malé poznámky. Malý odkaz na strategickou zprávu komise, která se týká implementace programů soudržnosti v letech 2007 až 2013, by byla asi v tomto kontextu užitečná. Například můžeme poznamenat, že je důležité zjednodušit tuto oblast a můžeme říci, který členský stát má určité systémové překážky. Například se mění pravidla v oblasti kontroly, existují určité problémy, co se týče překrývání období při řízení projektů a další poznámka chceme požádat komise, aby zhodnotila, proč v některých členských státech vidí neustálé přetrvávání problémů, co se týče administrativní kapacity při implementaci a jaká je pozitivní korelace mezi dlouhodobými zkušenostmi při naplňování takovýchto programů, tedy z administrativního hlediska a jak tento potenciál můžeme zvýšit. The floor is yours. Sim. Máte slovo. Až Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěl bych také poblahopřát paní zpravodajce. Chtěl bych jí poděkovat za skvělou práci a chtěl bych jí také poděkovat za vynikající spolupráci, protože já jsem také stínovým zpravodajcem v případě této zprávy. této zprávě jsou určité body, které jsou nesmírně důležité a jedním z těchto bodů je otázka, kolik budeme dávat místní samozprávě a co konkrétně budeme této samozprávě dávat. Dále bych chtěl odkázat na bod 17, který se týká potřeby standardizovaných auditů, takovýchto standardizovaných postupů na všech úrovních. Rád bych se vrátil k tomu, co říkal pan profesor Bachtler, kdy jsme měli seminář výměnou názorů na toto téma, kolik tedy dáváme místním úřadům. Když máte žadatele, který vyhraje nějaký grant, získá nějaké finanční prostředky z evropských fondů, tak tato osoba nebo instituce ví, že musí projít nejmenším osmi nebo devíti audity. Musíte mít jednotný model auditu, to je velká výzva, ale musíme tedy jasně stanovit, jak toho dosáhnout. Nikdo netvrdí, že Takovéto kontroly nejsou důležité, naopak jsou velice důležité, je důležité provádět auditorskou činnost, ale tato činnost by neměla být přílišnou zátěží pro příjemce fondů. Příjemce, který ví, kdy získá tyto finanční prostředky a ví předem, že bude muset tedy absolvovat tyto jednotlivé audity. Pokud by se nám podařilo zjednodušit tyto auditorské postupy, aniž bychom nějak oslabili účinnost, tak to by bylo dobré. V tomto návrhu je také myšlenka, která vzešla z barometru Eurostatu, kde se jasně uvádí, že nejvyšší míra důvěry je na straně místní regionální zprávy a samozprávy. Čili tyto lidé se těší nejvyšší důvěře. A stejný eurobarometr pokazuje také na to, že místní úřady nejsou tak zaangažovány do procesu rozhodování, jak by měly být. A to je, myslím, bod 7 v dané zprávě, který požaduje, aby místní zpráva, samozpráva byla více zapojena. Neustále hovoříme o potřebě transferu, převedení odpovědnosti na místní a regionální úrovni. K tomu musí skutečně dojít a je naprosto normální, že tyto místní regionální úřady musí být čím dál tím více zapojovány a konzultovány při procesu rozhodování. Čili ještě jednou blahopřeji paní zpravodajce a jsem si jist, že naše spolupráce bude i nadále vynikající a tato zpráva bude vysoce kvalitní. Děkuji. Děkuji. Další kolega, pan Van Roy. Děkuji, pane předsedo. Já bych, já plně souhlasím s tím, co řekl pan Matula. V odstavci 17. Proč bychom tam nemohli uvést, jednotný program, to by mělo být pravidlo. Pokud máme audity na různých úrovních, tak můžeme potom konstatovat třeba za čtyři roky, že stále ještě není eh, jasná zpráva hodnotící, tak to asi není správná cesta. Takže jeden jednotný model, mělo by se říct jeden program, jeden audit. One program, one audit. Uh, tam, kde by bylo nějaké podezření z podvodu, tak případně by se mohly zavést ještě další, ale měli bychom popřemýšlet o přesném znění tohoto odstavce, tak aby to bylo jasnější. Za druhé, hodně se zde, a včera jsme hodně hovořili o zjednodušování. Hodně jsme hovořili o racionalizaci programů, které vlastně spadají do sdíleného řízení. To víceúrovňové řízení samozřejmě platí pro naši politiku, ale také pro jiné politiky. Myslím si, že jsem pochopil, že Evropská komise je zcela otevřena určitému poučení, které můžeme vyvodit z našich zkušeností v oblasti zemědělství. Možná by bylo dobré pouvažovat o závěrech Evropské rady z minulého týdne, protože návrhy, které jsme učinili o tom jednotném řízení, byly převzaty a v určitých bodech by bylo dobré zdůraznit tu skutečnost, že Evropa, pokud jde o své cíle samozřejmě sjednocuje s cíly formulovanými členskými státy. A to všechno vlastně patří do toho více úrovňového řízení. Máme zde některé body, které jsou vlastně převzaty ze zprávy rady. Že s tím bych zcela souhlasil, ale je pravda, že ten pilotní projekt nebyl vlastně korunován nějakým výrazným úspěchem. A ostatně v tom přehledu, který nám předala komise, to ani nenacházíme, takže toto by se mělo vyzdvihnout ještě více. A konečně, pokud se týká odstavce 10, tam se hovoří o dopadech nebo o dohodě uzavřené mezi Evropskou komisí a jinými úrovněmi s pravomocí. Zcela bych souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Pokud nebude skutečný závazek a zapojení, tak abychom pracovali směrem k dosažení cílů strategie 2020, tak potom vlastně v čích rukou by to bylo, v těch, kteří budou předkládat účty komisi. Já si myslím, že bychom měli hovořit o určité územní eh, dimenzi mm, v té prováděcí pravomoci a potom ty podobné projekty by také měly být převzaty. Takže to jsem chtěl říci pro doplnění toho, co řekl pan Matula. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych dát eh, slovo paní Andrula Joánu za Evropskou komisi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce paní Manesku za zprávu, která předkládá konkrétní a splnitelné návrhy. Je to cený příspěvek do probíhající diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013. Systém sdíleného řízení strukturálních fondů je klíčové definovat správnou rovnováhu mezi úlohou dohledu komise a odpovědností při naplňování členských států. Chtěli bychom zareagovat na některé návrhy a zdůraznit, co dělá komise, aby zlepšila zprávu a kontrolu strukturálních kroků. Jsme potěšeni tím, že zpráva pozitivně zmiňuje akční plán pro posílení úlohy dohledu komise přes náznaky, že akční plán a posílený právní rámec pro období 2013 přispěly k tomu, že systémy řízení fungují správně. Spravodajka souhlasí s tím, že je třeba pokračovat v těchto krocích. Schválení zpráv o schodě a vytváření systému bude končit a bude přetrvat jenom pouze málo programů. A vytváří to týkající se ukončení a vypořádání programu. Je stanovena míra povolené chybovosti pro programy do roku po roce 2008. A je třeba posílet fungování kontrolních orgánů, v, zejména v rizikových oblastech, abychom přispěli k větší koordinaci a zamezili zdvojení s členskými státy a abychom předávali know-how mm, národním orgánům. V posledních třech letech komise organizovala roční školicí seminář pro příslušné orgány, zejména pro kontroly na první a druhé úrovni, kde se setkáme s největší chybovostí. Cílem je opakovat osvědčené kontroly pro úroveň prvního stupně, pro kontrolu prvního stupně. A tam právě kontrolní orgány zaznamenávají největší míru chybovosti. Následně jsou tyto znalosti předávány místním orgánům. Jsem také potěšná, že vás mohu informovat, že po určitém prodlení kontroly. Výsledky kontrol budou dostupné po letní přestávce a místní orgány budou mít tedy přístup ke všem pokynům komise v tomto směru. Pokud jde o koncept EU17, nařízení pro 2013 vkládají velkou odpovědnost na kontrolní orgány. A tady se chceme spolehnout na tuto práci. Komise vytvořila pracovní skupinu, která bude koordinovat kontroly mezi generálními ředitelstvími, tak, aby jednotlivé generální ředitelství mohla využívat vzájemné zkušenosti. Dochází k určitému překryvu s prací účetního dvora a tomu nelze zabránit. Zpráva žádá komisi o politiky více zaměřené na výsledky do budoucnosti. Je třeba si vzpomenout, že je třeba dodržovat závazky ze smlouvy, kde je třeba ověřovat eh, řádnost, ale zákonnost jednotlivých transakcí. Nicméně zabýváme se možností realizovat tento návrh a zlepšit eh, systémy poskytování podpory aby se nestávalo, že někteří partneři se nechtějí těchto projektů zúčastňovat. Experti také zjišťují, zda je možné rozpracovat více některé procesy tak, aby bylo možné zabudovat diferenciaci do budoucích nařízení, abychom to přizpůsobili velikosti programu a charakteru jednotlivých subjektů. Konečně zlepšení efektivity systému při mechanismu sdílené zprávy, jsou hlavními cíle, pokud jde o situaci po roce 2013. Zpráva také ukazuje, že tyto technické otázky, pokud jde o řízení, jsou stejně důležité jako samotné cíle politiky. Velmi vítáme z nasazení Evropského parlamentu v této diskusi a tato zpráva bude významným příspěvkem k našim jednáním. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. Nyní bych se rád eh, obrátil na paní Manesku, aby reagovala na veškeré poznámky. Prosím, mnohokrát děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla moc poděkovat kolegům za veškeré návrhy a chtěla bych poděkovat za jejich laskavá slova, která byla vyslovena nad eh, kvalitou mé zprávy jsem dále otevřená veškerým příspěvkům, pozměvacím návrhům, pokud budou předloženy a jsem přesvědčená, že vzhledem k tomu, že máme podporu ze strany Evropské komise, tak bychom tuto zprávu měli dokončit eh, a navrhnout konkrétní řešení, například v oblasti zjednodušení, zapojení místních, regionálních úrovní, hovořím o skutečné zaangažovanosti představitelů místní, regionální zprávy a samozprávy a tak dále, čili měli bychom zajistit veškeré legislativní, nelegislativní postupy v této oblasti a také je důležité posílit další účinnost. Dále podpořit tuto oblast prostřednictvím Evropské komise, prostřednictvím technické pomoci, která bude poskytnuta místní, regionální úrovni, dále zapotřebí užšího dohledu ze strany Evropské komise. Já doufám, že v tom konečném důsledku budeme mít nejen lepší zprávu, ale také zajistíme več, větší efektivnost, co se týče přístupu k evropským fondům ze strany místních a regionálních orgánů a tím zjistíme lepší politiku soudržnosti. Ještě jednou, paní zpravodajko, mnohokrát děkuji. V tuto chvíli bych se říci, že termín na podávání pozměňovacích návrhů je 1 července, výbor REGI bude hlasovat 27. a 28. září o této zprávě a potom na plenárním zasedání to budeme projednávat v říjnu ve Štrasburku. Tím se dostáváme k bodu 11, což je mé stanovisko k otázce integrované námořní politiky hodnocení dosaženého pokroku a nové výzvy. Paní Berger se chce umout slova. Miss You want to take the floor? Yes, thank you. Please. Chcete něco říci? Prosím. Mnohokrát děkuji. Vítám příležitost, že se můžeme podívat opět na tuto velice složitou rozličnou oblast, která je důležitá pro přímorské regiony a chtěla bych poděkovat za vaše stanovisko. Nicméně vaše zpráva není tak vyrovnaná, jak bych si přála. Zaměřuje se především na ostrovy a definice ostrovu asi to někde je uvedeno, ale já jsem také z ostrova, ale pochopitelně ve vaší zprávy se obýváte asi něčím menším, než je Velká Británie a Irsko. Ochrana eh, přímořských regionů, ekosystémů, dále otázka cestovního ruchu, služeb, přístavů, dohled nad přímořskými oblastmi. Co se týče ekosystémů v eh, oblasti klimatických změn, nevíme, jaký to bude mít dopad na tyto oblasti, ale vidíme určité změny když vidíme bouře, záplavy, oteplování moří, objevují se eh, nové druhy. Ty podmínky jsou skutečně velice odlišné v těchto oblastech. Některá varování uvádějí, že dojde k velkému zvýšení hladiny moře, že se také vysoce oteplí e, určité části, například golfský proud. Naopak se má ochladit, eh, má vést eh, k arktickým zimám, také se má zvýšit slanost eh, vody. Tyto změny budou tedy znamenat i změnu pro ekosystémy, které v tuto chvíli jsou známy. Existuje celá řada legislativy, která má ochránit dané oblasti, například směrnice o ptácích, dále máme směrnici, která se týká námořní dopravy, Vede to k celé řadě klasifikace ochrany našich přímořských oblastí a ve Velké Británii máme šest různých typů ochrany a já si myslím, že musíme tuto oblast zjednodušit, musíme jasně vysvětlit, jaký typ ochrany máme v případě ekosystému na pobřeží. Také je to oblast energie. Jak tuto energii můžeme využít v budoucnosti? Musíme dobře využívat například eh, energie přílivů, odlivů, větrnou energii na pobřežích, čili tyto věci se budou provádět jak v oblasti, kde také existuje cestovní ruch, morská doprava. Co se týče mořské dopravy a cestovního ruchu, tak eh, má oblast, která je eh, blízko Evropy, je to Dover. Dover je nesmírně důležitým přístavem pro evropskou dopravu. Je tam 8 bilionů euro jako obrat. Jsou tam velké společnosti, které využívají tuto oblast. Eh, tato, tento obrat se zdvojnásobil, je pravidelně využívána a pokud dojde k nějakým eh, nepředvídaným událostem, například eh, přírodním katastrofám nebo uzavření tunelu, tak to znamená přerušení tohoto toku v oblasti dopravy, obchodu na obou stranách eh, kanálu, jak ve Francii, tak ve Velké Británii. Nicméně tam také procházejí turisté. Je tam 14 milionů turistů, kteří přijíždějí do tohoto přístavu a když se zmiňujeme o dopravě, o cestovním ruchu, tak jsou tady ohromné objemy ehm, přepravy, která prochází tunelem. Máme tam 14 milionů pasažérů, kteří ročně využívají tento přístav. Takže vidíte, Dover je sice jedním přístavem, ale je tam nesmírný objem přepravy Eh, mezi východem a západem, tedy mezi Dovrem a Kale. Vidíme tam také ohromné eh, toky mořské přepravy, eh, která plyne mezi severem a jihem, čili je to velice ehm, zaneprázdněná mořská cesta. Také máme přepravu, námořní dopravu na krátké vzdálenosti. To je také velice složitý koncept. Dále máme oblast, na které pracuje už paní komisařka Damenaky, která se zabývá politikou jednotné rybolovné politiky. To je také důležitý, důležitá oblast a také zde důležitý aspekt dohledu a policejních hlídek. Musíme tedy sledovat naše přímořské oblasti, kde působí různé ilegální skupiny. Nemůžeme hovořit pouze o hlídkách, ale na jednotlivých eh, pobřežích, ale jsou to hlídky, které musí komunikovat eh, s agenturami na ochranu mořských oblastí. Tyto služby musí vzájemně komunikovat mezi jednotlivými regiony, ale i státy, protože skutečně dohled na těmito oblastmi je velice složitý. Já se těším na další spolupráci, předložím své pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pan Kadek, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zmínit o oblasti, která je mi drahá, je to rybolov. V rámci integrované námořní politiky jsme tomu už hovořili ve svém sdělení o integrované námořní politice Evropská komise zdůrazňuje rozvoj synergií mezi jednotlivými obrovými politikami souvisejícími s mořem. A v této oblasti rybolov eh, má zásadní místo. Tato činnost má své místo v eh, činnosti pobřežních oblastí a v integrované námořní politice je třeba umožnit růst a měl, by, měl bychom vzít v úvahu omezení týkající se oblasti akvakultury a rybolovu zejména co se týče využití námořního prostoru, využívání roblovných zdrojů a výzkum jsou v tomto směru nezbytné. Posílení regionální spolupráce je také nezbytnost, abychom dospěli k trvalé udržitelnému řízení mořských a pobřežních zdrojů, zejména pokud je zde vzájemná závislost jednotlivých typů aktivit. Měli bychom také vytvořit mechanismy pro koordinaci při vypracování nových rozhodnutí v rámci integrované námořní politiky a společné rybolovné politiky. Tato spolupráce by se měla opírat o smíšené rozhodovací instance, zejména pokud je o rybolov, abychom mohli vést skutečný dialog v této oblasti. Když se jedná o průřezovou politiku, integrovaná rybolovná politika by měla mít na zřeteli udržitelný rybolov, respektující životní prostředí a také subjekty, které se živí rybolovem a proto budu velmi bedlivý, pokud jde o tyto aspekty příslušného stanoviska. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Angurakis má slovo. Děkuji, pane předsedom. Já velice oceňuji samozřejmě práci, kterou jste odvedl, ale rád bych se ještě zmínil o některých otázkách souvisejících s tématy, která nás zajímají a obecněji ta zpráva, kterou se zde zabýváme a kterou, o které budeme mít hlasovat, tak první věc, ta nejdůležitější je to, pane předsedo, že námořní politika Evropské unie, ta integrovaná politika je zde proto, aby sloužila zájmům velkých, velkého, velkých měst evropských, tak aby a samozřejmě zájmům těch hlavních konkurentů. A to samozřejmě je někdy souvisí s podmínkami rozvoje ekonomiky a také s podmínkami práce eh, zaměstnanců. To, že v té zprávě se nehovoří například o potřebě či liberalizace tak to, tak to nikde nevidím. A o tom to mluvím vlastně i o posádkách mimo Evropskou unii, protože, jak víte, tak to už existuje, ale nyní by se mělo o tom hovořit pro posádky mimo Evropskou unii. Již ta první zpráva, která byla zpracována, tam se nikdy nehovoří o potřebě zaškolování, vyškolování posádek pouze důstojníků obchodního loďstva. A jsou tam někdy podmínky, které jsou skutečně velice tvrdé. Je to téměř jak galeje pro vlastně ty mm, pracovníky. Takže to všechno se týká ochrany cestujících, ale také životního prostředí. To je ta otázka kabotáže tedy. Druhá věc, víte, že je zde obrovský problém v mé zemi, ale ostatně i jinde, jak se domnívám, kvůli pravidlům importu. Jsou tam ostrovy, které jsou někdy izolované během týdnu nebo dokonce měsíců, možná protože ceny jsou příliš vysoké, že ti nejchudší obyvatele nemohou ty ceny zaplatit, anebo tam nejsou linky prostě, které by fungovaly. Každý se snaží řešit ty problémy, jak může, ale nicméně to má důsledky. Jak víte, tak je tam slabý nyní růst, slabý rozvoj kvůli krizi a tak ty dopady budou ještě vážnější. Takže si myslím, že je potřeba rozhodně přijmout opatření, když jsme dosti pesimističtí nyní, co se týká ochrany životního prostředí. Čtu, slyším to, že podmínky vrtů eh, ropných v moři jsou přísné, přísnější, jak u nás, tak ve Spojených státech. Vidíme, co se děje s BP v Mexickém zálivu, ale musím vám říci, že na základě těchto nedávných událostí jsem velmi znepokojen ohledně toho, co nás čeká. Nedělám si žádné iluze, pokud se týká zisků těch obrovských uh, zisku a té monopolní situace. Zde my Evropané nejsme skutečně chráněni. Jsem si jistý, že BP tedy je evropská společnost, ale myslím si, že bychom měli něco udělat. Vy byste měli něco udělat. Musíme přemýšlet, musíme jít dále a pokud se týká zeleného rozvoje větrných elektráren a tak dále, Nejsou pochybnosti samozřejmě, že je potřeba rozvíjet tyto zelené technologie, ale pokud tato opatření budou vlastně v rámci toho monopolu a těch kapitalistických zisků, tak nedojde ke zlepšení. Možná, že dojde ke zlepšení v určitém oboru, ale ke zhoršení v jiném. Ta situace je opravdu vážná, pokud budeme instalovat parky větrných elektráren pobřežních oblastech s plážemi, tak víte, že to působí problémy. A podle mě, alespoň v mé zemi, to se zcela ignoruje život místních společenství a skutečně se tam instalují obrovské parky v moři a to působí velké problémy. Samozřejmě, že jsme pro obnovitelné zdroje energie, o tom není pochyb, ale nemůže to být vlastně na pouze eh, ve prospěch kapitalistických zisků. pane Angonakisi. Proto ta zpráva samozřejmě se soustředuje pouze na všechny body, protože se nemůže soustředit na všechny. Pan Hunger. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poblahopřát zpravodaji za jeho stanovisko a říci, že v dnešní době ekonomická cena kvůli absenci větší koordinace integrované námořní politiky je velká. Uplatňování této politiky může umožnit ekonomický růst, růst zaměstnanosti a hospodářství, která budou trvalá v námořních oblastech. Některé evropské regiony již pochopily důležitost přidělování prostředků do těchto oblastí, aby se zhodnocovaly hm, tyto výdobytky, jak řekl zpravodaj, a to je například případ Bretaně ve Francii. V těchto regionech integrovaná námořní politika umožňuje zjišťovat, že činnosti pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu a pro plánování regionální námořní politiky je velmi důležitý. To je motivováno velkou nebo hlavní evropskou strategií. Myslím si stejně jako vy, že koncept územní soudržnosti je zásadní pro to, abychom po, um, pos, posílili koordinaci ve využívání moří a zejména pokud jde o námořní dopravu. A rád bych zdůraznil, že ty velmi vzdálené oblasti, těch se tento problém dopravy velmi týká, protože 95% přepravy zboží vlastně probíhá námořními cestami. Je potřeba stimulovat rozvojové strategie, které budou vhodné i pro tuto vzdálené území. A ještě jednou bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho stanovisko. Předložím pozdě pozměňovací návrhy, které půjdou tímto směrem. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Máme, máme zde dobrý základ abychom se zabývali touto otázkou. Návrh stanoviska pana Stavra Kakise předložený v našem výboru je velmi dobrý. První čtení tohoto návrhu zprávy o integrované námořní politice nás nutí k tomu, abychom určité otázky ještě doplnili. Budu velmi stručný. Ale jsou to potom je zkonkretizují pozměňujícími návrhy. První věc, která, kterými se zabýváme, protože žijeme v období klimatických změn, je to, že se zde příliš málo v tomto textu hovoří o roli, kterou má hrát eh, námořní doprava v boji proti klimatickým změnám. V návrhu zprávy zhruba ke konci textu se odkazuje na bílou knihu o klimatických změnách, ale nic jiného tam není. V návrhu stanoviska našeho, našeho výboru by bylo potřeba skutečně udělat jasné odkazy a zaplnit tuto mezeru. A chtěli bychom konkrétnější návrhy v tomto smyslu, zejména pokud se týká kombinované dopravy nebo přechodu z kombinace pozemní a námořní dopravy nebo lepšího propojení přístavu, lepšího vybavení přístavu pro eh, snižování znečištění vod těmi pobřežními činnostmi. Je potřeba říci, že v některých přístavech není dostatek lidí a některé zájmy neumožňují, aby bylo železniční spojení s těmi přístavy a to je nepřijatelné. prezentujem, budeme prezentovat tyto naše argumenty, ale týká se to také zlepšování přepravy zboží a ochrany životního prostředí. A potom bychom také lépe využívali finanční prostředky z regionálního fondu a z fondu soudržnosti ale chtěli bychom také, abychom se více zabývali přizpůsobením pobřežních zón tak, aby lépe mohli čelit klimatickým změnám v následujících letech. A dále by také bylo dobré více zdůraznit možnosti propojení tím, že by se zdůraznila také ochrana ekosystému a více by se tam zapracovaly cíle legislativy v oblasti životního prostředí, mám na mysli zejména ptactvo, biotopy ale také rámcovou směrnici o vodách. Toto všechno by se mělo zohlednit při zástavbě území, podívat se na to, jaké jsou nejlepší postupy a jak se dají nejlépe využít studie dopadů na životní prostředí prostředí jak pozemní, tak námořní. Pokud jde o náš výbor konkrétně, tak tedy navrhnu, nebo bych navrhl, abychom se pokusili zavést efektivnější strategie pro ty nejvzdálenější ultraperiferní oblasti a myslím si, že by bylo také dobré přijmout konkrétní strategii pro následující rok, protože to je důležité. Děkuji mnohokrát, pane Tremopulosi. To jsou velice cené připomínky a já jsem, jsem si jistý, že určitě budeme mít příležitost se k ním ještě vrátit. Nyní má slovo pan Fanistoroj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se připojuji k blahopřání. Je to skvělý skvělá zpráva a mám dvě poznámky. V našem výboru pro regionální politiku se zabýváme mimo jiné územním rozměrem této politiky. A Evropská komise vypracovává strategii. Řečník se odmlčel. Já vyčkám. Komise tedy připravuje strategii pro makroregiony. Základní myšlenkou je předložit iniciativu na podzim pro atlantské pobřeží jako pro nový region. znáte naše stanovisko v tomto směru. My jsme poměrně obezřetní. Jde o tři kritéria. Žádná další skryt, eh, byrokracie, žádná další administrativní zátěž, žádná další byrokracie. Avšak eh, myslím si, že by náš výbor měl se zabývat touto iniciativu, Odkazuji na zprávu výboru pro periferní a námořní oblasti. A to je právě reakce vytvoření tohoto makroregionu. My bychom se vlastně mohli připojit k cíli 3 obecného nařízení. Pokud budeme v těchto úvahách pokračovat, tak by se to mohlo také vztahovat na ultraperiferní oblasti. Proč? Proč eh, nepovažovat tyto ultraperiferní regiony za makroregion? Protože už jsme podnikli určité kroky pro oblasti v Podunají, A takto bychom vlastně získali jasný referenční rámec. A to souvisí také s územním rozměrem teritoriální politiky, politiky soudržnosti. Měli bychom to učinit my a nikoli čekat až na říjen, až se o tom bude mluvit ze strany komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní bych dal slovo panu Hardokovi za komisi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Vítám tyto komentáře. To, co máte před sebou, tedy čtyři dokumenty od komise se zabývají konsolidací práce, kterou jsme zahájili v roce 2006 a také díky rozpočtové pomoci parlamentu, za to jsme vděční a začali jsme to tedy sjednocovat tak, jak je to popsáno v průběžné zprávě. A my jsme se aktivně podíleli spolu s Evropským parlamentem jednotlivými výbory a mimo jiné s tímto výborem. A my jako úředníci jsme velmi vděční za podporu. Naše diskuse dnes ukazuje relevantnost eh, této politiky Vítáme zprávu paní Meissner, která se projednává ve výboru pro dopravu. Vítáme i příspěvek vašeho výboru z iniciativy pana Stavrakakise. A také vítáme úlohu interskupiny. Jde skutečně o konsolidovaný přístup, to je specifické pro tento výbor Jde o souvislost mezi politikou soudržnosti a integrovanou námořní politikou. Pan Van Nistelrooy se v minulých zprávách zmínil v tomto směru o politice soudržnosti. A jasné, že dnešní rozprava odráží souvislost těchto dvou politik. Základem pro dnešní rozpravu jsou tyto čtyři specifické zprávy komise, včetně zprávy o Středomoří a pokud je o závěr rady a pokud je o stanovisko Evropského parlamentu, tak bychom chtěli pokračovat v této práci. Komisařka Damanaki brzy předloží, jak vyhlásila, sdělení o vědeckém základu pro tuto práci. Týká se to například klimatických změn. A také se zabýváme eventualitou dalších snad zeměpisných podkladů hovořím poměrně obecně, protože je otázka, zda tomu můžu říkat makroregiony nebo e, zda se jedná o povodí určitých moří, tedy pomoří. A jde o to předložit konzistentní strategie opírající se o pomoří, tedy určitého moře. A parlamentní skupina chce pracovat na téma Atlantský oceán. Já vím, že tyto práce pokračují, konala se velmi úspěšná konference uspořádaná CPMR v REN minulý týden, takže nepracujeme na tom v nádherné izolaci, ale skutečně na tom pracujeme se všemi zúčastněnými. A, a jde také o členské státy. Jsem zde ve výboru pro regionální rozvoj, ale je třeba zapojit příslušné členské státy, aby to nebyla práce pouze mezi komisí a příslušnými subjekty, aby v tom byly také zapojeni účastníci členských států. Chci říct si k této otázce, že často hovoříme o periferních oblastech jako konkrétním bloku. Je to správné z hlediska správního, ale pokud chceme tyto periferní oblasti zapojit, zejména co se týče o dokumentu o Atlantiku, tak bychom tam měli nalézt i mikronézy, ale například Martinika Guadeloupe nebudou tak relevantní z tohoto hlediska. Pokud budeme hovořit o ultraperiferních oblastech jako o celku, tak je třeba také se zabývat o specifických ohledech pokud jde o tyto ultraperiferní oblasti. Takže v tomto krátkém vystoupení budu hovořit pořád obecně. Chci vám poděkovat a chci poděkovat eh, vašemu výboru, vašemu příspěvku k integrované námořní politiky, která začíná, ale postupně se rozvíjí a brzy předložíme žádost, kdy sdělíme, že vlastně parlament nám poskytl prostředky a přispělo to k nastartování určité politiky a tyto finanční prostředky podpořily určitou politiku a ne naopak. A chci říci, že třeba pokračovat eh, s tímto financováním do roku 2013 a na, nakonec se to vše vrátí do parlamentu a, a věřím, že budeme moci využít vaší podpory pro poslední roky, tedy tohoto období finančních výhledů. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Uzavírám tuto rozpravu a chci ještě jednou poděkovat eh, stínový, stínové zpravodajce paní Katerin Werder. Děkuji za vaše poučné připomínky a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Termín je stanoven na 28. června do 12 hodin s cílem to projednat 3. července na výboru a na plénu, tedy to bude v září. Děkuji vám mnohokrát a chci vám připomenout, že podle článku 49 stanoviska by měla řešit pouze ty záležitosti, které spadají do kompetence výboru. A podle, podle tohoto pravda bychom měli tedy postupovat. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu pořadu jednání, bod 11, tedy bod 12, zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum. Slovo má pan Kadek. Děkuji, pane předsedo. Výbor ITRE připravuje zprávu z vlastní iniciativy o zjednodušení provádění, ještě další zjednodušení, vidíte, rámcových programů pro výzkum. Tato zpráv, o té zprávě se bude hlasovat ve výboru 30. září. Je to samozřejmě má velký politický eh, význam v rámci schu, říjnové schůze o výzkumu a vývoji. Náš výbor má vyjádřit stanovisko k této zprávě. Budeme se zabývat v červenci návrhem stanoviska 6. září září budeme hlasovat, alespoň tak to je to naplánováno. V současné době připravuji návrh stanoviska, které vám předložím. Lohuta, která mi by byla přidělena, je velmi krátká, nicméně se budeme snažit předložit návrh stanoviska v co nejvíce možných eh, jazykových variacích. Komise nedávno publikovala uh, sdělení o usnadnění rámcových programů pro výzkum. Tam se zdůrazňuje význam výzkumu a inovací pro to, aby Evropská unie mohla čelit výzvám v příštích deseti letech, aby se stabilizoval ekonomický růst, vytvářela kvalifikovaná místa a chránilo životní prostředí. Z tohoto ohledu politika soudržnosti hraje zásadní úlohu při rozvoji inovativních kapacit a regionálních hospodářství a jejich přispívání k evropskému růstu. Evropská unie má několik nástrojů pro stimulaci výzkumu a vývoje. Hlavními nástroji je sedmý rámcový eh, program pro výzkum a vývoj PCRD. Tam je více než 50 miliard eur pro aktiv, základní výzkumné aktivity, technologický rozvoj v období 2007 až 2013. Nicméně efektivnost tohoto nástroje je často omezená složitostí, zase je to ta složitost jeho zavádění. Postupy jsou zdlouhavé a komplikované, což vlastně znevýhodňuje výzkumné činnosti, které potřebují flexibilitu a rychlou reakci, aby se mohly rychle zavádět ty konkrétní inovace do praxe. Evropská komise navrhuje určitá technologie, technická zjednodušení, mohu se zmínit zejména o zlepšení pobídek, využití účetních metod eh, a jejich sladění, použití metod průměrných nákladů, aby se nemusela zvlášť účtovat každá položka výdajů a potom postupné zavádění odměny podle výsledku. Vítáme toto, tento návrh, který podle mého názoru umožní zjednodušit vytváření projektu v rámci toho sedmého rámcového programu. Přesto zjednodušení výzkumných a vývojových nástrojů musí projít také vyjasněním na začátku Měli bychom se v rámci našeho výboru zabývat. Náš kolega Lambert van Nisteroy zdůraznil význam toho, že bychom měli vyhledávat synergie mezi jednotlivými evropskými nástroji pro výzkum, vývoj a jako soudržnost, zejména sedmý PCD, strukturální fondy a rámcové programy pro inovaci a konkurenceschopnost. Zcela souhlasím s tímto doporučením. Ještě bych také upřesnil v tom mém stanovisku, že je zásadní mít integrovaný postup pokud jde o ty eh, nástroje, které máme k dispozici a snažit se o největší efektivnost. Potom bych chtěl zdůraznit tu územní dimenzi sedmého rámcového programu. Mezinárodní a přeshraniční spolupráce by měla být stimulovaná právě v rámci těch výzkumných programů. A jsem toho názoru, že by ten cíl územní spolupráce na evropské úrovni měl být ještě více zdůrazněn, tak aby se stimulovaly akce související s inovacemi. Také navrhnu všechno doporučení o řízení sedmého rámcového programu. Myslím si, že ta regionální úroveň je nejvhodnější pro stimulaci růstu a inovace, protože je tam právě ta blízkost, úzké kontakty s univerzitami, s výzkumnými středisky potom na lokální úrovni se můžou rozvíjet ty klastry, které by měly využívat synergie mezi jednotlivými aktéry od výzkumu až po jeho zavádění na uvádění na trh do praxe. Takže bych zdůraznil stimulační úlohu té lokální a regionální úrovně a chtěl bych zdůraznit, aby se plně zapojila do rámce sedmého PCD. Měla by se dát více odpovědnosti místním orgánům a e, posílit dlouhodobé kofinancování. Spočívá ten program na roli partnerství. Je důležité, aby ti jednotliví partneři byli finančně spolehliví v tomto obtížném období ekonomické krize a snižování veřejných nákladů si myslím, že spolufinancování by mělo zůstat pravidlem pro správné řízení. A zdá se mi tedy, že je prvořaté, aby se vyjasnily cíle sedmého rámcového programu. Podle mě ty investované částky by měly mít konkrétní dopad na ekonomické činnosti a na vytváření pracovních míst. Nemůžeme si dovolit plítvat veřejnými penězemi, penězi pro projekty, které nebudou moci kon- stimulovat konkurenceschopnost. Proto tedy zdůrazním nutnost soustředovat finanční prostředky ze sedmého na, eh, programu na ty projekty excelentnosti a důležité projekty, což by mělo zvýšit důvěryhodnost evropských eh, nástrojů. To bude mít pozitivní dopady na veškeré celé území Evropské unie. Je důležité říct nezávisle na úrovni současného vědeckého rozvoje. Ty projekty excelentnosti, to však neznamená, že se stranou dají ostatní projekty. Výbor pro průmysl, vývoj a výzkum by měl za cíl propojit více politiku inovace s politikou územního rozvoje. Je potřeba aktivně vyhledávat synergické efekty a zajistit lepší zprávu těch výzkumných projektů, zejména prostřednictvím decentralizace sedmého rámcového programu. Toto tedy mohu říci v této fázi na, eh, k tomu stanovisku, které zpracují. Děkuji, pane předsedo. Very much indeed. Děkuji mnohokrát. Takže nyní zahajuji diskusi. Prosím, pan Van Nistelrooy. Děkuji mnohokrát. Eh, Budu stručný, pane předsedo, protože to, co řekl pan Kadek a ten jeho směr, to s tím v podstatě zcela souhlasím. Měli bychom skutečně se držet toho úkolu, který nám náleží a eh, zdůraznit tu územní dimenzi se, vše, se všemi těmi aspekty, které to přináší. Chtěl bych zde učinit dvě připomínky v této fázi. A to, když se myslíme na ty prostředky na výzkum, výzkum a inf, výzkumnou infrastrukturu, tak si, se domnívám, že jsem pochopil z toho sdělení komise, že je to asi 50 miliard, které přidělujeme na výzkumné infrastruktury a na ty projekty v oblasti výzkumu a vývoje a na inovace by to bylo kolem 85 miliard. Když to srovnáme s 54 miliardami z rámcového programu, tak nás to tak bychom se měli podívat na to, jak ty dva eh, nástroje by bylo možno lépe propojit a jak by se mohly zjednodušit a zlepšit ty první nástroje, aby se dosáhlo větší efektivnosti toho druhého nástroje. V rámci zprávy o těch synergiích. Jsou zde určité náměty, ale myslím si, že bychom se mohli zejména inspirovat z praxe, ze zkušeností, tedy, které už máme. Ale samozřejmě v tomto období 2007 až 2013, co se týká účasti podniků, zejména malých a středních podniků, tak to vlastně určitým způsobem se omezuje, snižuje, protože věci se staly tak složité, že málo, jen málo podniků je ochotno eh, skutečně absolvovat tyto nesmírně obtížné, zdlouhavé postupy. A protože ty šance na úspěch jsou dost eh, výrazně malé tedy. A domnívám se, že bychom měli přemýšlet zejména o intenzivním pomoci nebo asistenci o určitém jednotne, jednotném kontaktním místě. Je pravda, že ono to není vždycky možné, protože e, jsou zde určité věci, které jsou obtížně realizovatelné z tohoto úhlu pohledu. Musíme to zhodnotit e, z evropského hlediska, ale už 30 let se zde hovoří o otevřených inovacích. Takže univerzity, podniky a tak dále se mohou účastnit velkých projektů, ale samozřejmě je potřeba vždy zohledňovat i ty menší iniciativy a další partnery. V tom našem příspěvku se nezaměřujeme pouze na aspekt výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo toho základního výzkumu, ale také na nové procesy, na nové produkty. To je právě ta územní dimenze, která nám leží nesmírně na srdci. A pokud by bylo možné jít tímto směrem, tak si myslím, že skutečně významně bychom přispěli. Účastnil jsem se prezentace paní Kavaljo, která nám zde prezentovala velmi e, ucelený přehled postupu a konzultací. Myslím si, že by bylo dobré zorganizovat slyšení o tomto a že to všechno jde správným směrem a že bychom tam měli zapracovat tu územní dimenzi. To je na nás, ale v každém případě jsme na dobré cestě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Další připomínky, poznámky, komentáře? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych v podstatě jsem vděčný těm předřečníkům. Myslím si, že je správné, že spolufinancování by mělo zůstat pravidlem co se týká hodnocení projektu excelentnosti a těch velkých projektů, tak mám také určité problémy s tím, že by se mělo jednat pouze o ty velké projekty. A nezdůrazňuje se to, že právě v Evropě, ve střední Evropě, i v Rakousku je velmi mnoho malých podniků nebo i dalších eh, ústavů, institucí, například eh, Institut mechatroniky v Lincu, které odvádějí vynikající práci, ale nejsou to nějaké obrovské průmyslové projekty nebo nemají velkou průmyslovou podporu, takže bych chtěl zdůraznit, stejně jak mý předřečníci, že bychom měli zaměřit také na ty malé a střední podniky a pokusit se také jim ten, eh, aby pro ně ten postup byl poněkud příznivější, jednodušší, protože to také protože neměli bychom vlastně se zříci podpory tady těchto eh, drobnějších projektů a menších podniků. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další poznámky, připomínky? Néli, požádám zpravodaje o stručnou reakci. Děkuji, pane předsedo. Pečlivě jsem naslouchal kolegům. Nejdříve chci upokojit rakouského kolegu. Já jsem upřesnil, že jde zejména o podporu tedy těch nejlepších projektů. Ale ta věta konkrétně ať už je současná vědecká úroveň rozvoje jakákoliv. Tak zní konkrétní věta. Je dobré se soustředit na optimální, excelentní projekty, ale aspekt regionalizace je důležitý, aspekt partnerství je také významný. A o tom jsme nehovořili, ale postupné zavádění odměňování dle výsledků bude také důležité. Děkuji vám milí kolegové, za vaši spolupráci. Děkuji mnohokrát. Bod 13, pořadu jednání, bod různé, pan Fanny Stelroy. mám velký zájem o program belgického předsednictví pro naši oblast. Můžeme tedy probrat eh, program nového předsednictví? Protože jsem slyšel, že celá řada věcí se odehrává v oblasti výzkumu, v oblasti soudržnosti, v oblasti rozvoje měst. Je to k dispozici? rozešleme to členům výboru. A než eh, uzavřu naše jednání, chtěl bych vyhlásit drobnou změnu související s bodem 10. Vzpomenete si, že jsem vyhlásil termín pro pozměňovací návrhy 28.6. Místo 28. bude tedy termín 29. června. Souhlasíte s tím? Nejsou námitky. Chci vám tedy všem poděkovat za účast. Děkuji vám. Uh, Mám něco sdělit? Máte slovo. Chtěl jsem jenom eh, se s vámi rozloučit jménem španělského předsednictví. Děkuji, děkuji vašemu výboru, děkuji Evropskému parlamentu. Naše společná práce byla velmi zajímavá. Paní Hybner a všichni poslanci, poslankyně z vašeho výboru, zástupci politických skupin. To vše bylo velmi zajímavé a důležité pro to, co jsme měli na starosti z hlediska programu španělského předsednictví a věřím, že naše dobrá spolupráce bude pokračovat v budoucnosti. Já vám děkuji jménem našeho výboru.